Panzeri, Ms. Gomez, Ms. Gill, Mr. Khan, Mr. Leitz, Mr. Bashir, Mr. van Orden, Mr. Nutt and Ms. Lochbieler. Did I miss anyone? Eh, jsou to všechna jména? Ano, Jeffrey, vás jsem, vás jsem zmínil. Dobře. Tak, ale máme zhruba 25 minut, eh, takže prosím, abyste dodržovali čas tak eh, jednu, dvě minuty, aby byl čas také na odpověď. A nyní prosím eh, pan Pancery, předseda z podvýboru. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji především za práci, kterou vykonala vyšetřovací mise OSN a také delegace Evropského parlamentu před několika týdny navštívila Myanmar. Nejdříve jsme se seznámili se situací v Kost Pasár. My jsme získali dojem, že se země nalézá ve velice ožehavé fázi, v fázi přechodu k demokracii a přesto dochází k zásadnímu porušování lidských práv. Postoj sankcí je velkým zklamáním a to, co se děje Rohingům, ukazuje, že to je opravdu šílená situace. My jsme při setkání požadovali čtyři body. Za prvé eh, požadujeme provádění zprávu Kofi Anana, chceme také získat eh, přehled o situaci v zemi a také volný přístup Eh, k příslušným územím a také provádění materiální dohody. Také se má provádět dohoda s Bangladeší, eh, která se týká navracení. a zákon z roku 1982 má být změněn, aby neexistovali lidé bez státní příslušnosti a má také se zřídit komise, která usvědčí příslušné zodpovědné činitele stresných činů. A jde nyní o splnění především, především těchto cílů, které jsem jmenoval. Děkuji vám, pane Panzeri. A nyní Verne Langen za delegaci ASEAN. Děkuji vám. Já budu hovořit německy. Chtěl bych poděkovat za tyto zprávy. Víme, že situace v Myanmaru s Rohingy je velice dramatická a že jsou zde velké snahy snížit moc eh, vojáků, ale toto se nezdařilo. Eh, v roce 2000 11 se konaly první rozhovory a ty se týkaly také změny ústavy, kdyby automaticky 25% křesel dostali vojáci, dostalo vojsko. A také lidé v Myanmaru jsou mimořádně chudí, protože příjmy za nerostné suroviny nadále eh, jdou do vojenského rozpočtu a eh, pouze 1%, procento jde rozpočtu a 99% tedy jde do vojenského rozpočtu. San Suu Kyi eh, má zvláštní postavení, není zodpovědná za tuto situaci. My jsme se se San Suu Kyi několikrát sešli a ona řekla, že by mohla mobilizovat občany proti vojákům, ale že by toto vedlo k občanské válce. A já si myslím, že tady musíme postupovat rigorózně musíme opět uvalit sankce, sankce například v oblasti cestování, aby došlo k rovnoprávnému zacházení s Rohingy. E, příští se koná také konference, které se zúčastní především poslanci z jihovýchodní Asie a ti tlačí na to, aby došlo k vyloučení Myanmaru a já požaduji, aby náš výbor tato navrhovaná opatření potvrdil a podpořil. Děkuji, Venere, a nyní EKR Jeffrey von Ordnen. Děkuji, pane předsedo blahopřeji eh, vyšetřovací misi k jejímu postupu a také e, mě velice tíží osud Rohingů. My již dlouho žádáme a podporujeme demokratické změny v Myanmaru, ale opravdu nadále vývoj, který probíhá, je přímo tragický. E, byly zde zprávy o porušování lidských práv a také o znásilňování v táborech ro, muži Rohingy a mě by zajímalo, zdali jste našli nějaké důkazy, zdali toto je také závažný problém, ale mně jde především o odsouzení Sansuči vzhledem k její dvojaké roli a jde tady o kontrolu vojenské chunty v Myanmaru. Vy jste také hovořili o budoucnosti. My tady nadále máme určitou důvěru v Sansuči, protože tady ona je jediná, která může něco dokázat, takže bychom ji neměli podkopávat a měli bychom ji povzbudit a podporovat její roli, protože jinak nevím, kdo jiný se za Rohingy v této zemi vezme. Děkuji vám, Jeffrey, a nyní za Alde Hadianat. Já respektuji Joffreyho, ale musím mu odporovat. San Suu Kyi získala, měla solidaritu od celého společenství. Když ona trpěla, ale podstatně méně než menšina Rohingů. byla to tedy reakce jejího kabinetu, která by se měla odsoudit, když Mezinárodní trestní tribunál řekl, že existují deportace do Bangladeše, že se jedná o mezinárodní porušení práva a e, premiér řekl, že trest, Mezinárodní soudní tribunál tady nemůže nic dělat a něco podobného řekne každý diktátor. Uh, v Myanmaru existuje schizofrenní situace a tady máme rozdíl mezi de facto mocí a e, skutečnou mocí, ale tady existuje jí také morální povinnosti a my v Evropském parlamentu máme také morální povinnost, neboť Sansuči dostala v Sacharovu cenu a proto nemůže mlčet. A ona se vlastně vůbec nevyjádřila ona řekla, že se jedná o přehánění a, nebo o falešná tvrzení. Jestliže máme ještě zbytek důstojnosti, pak já ze strany předsedy parlamentu musíme požadovat, aby se od ní odvrátil a také jí odebral Sacharovu cenu. Jinak to bude jedno jediné pokrytectví. Děkuji, paní Lohbíra, děkuji vám. Vy doporučujete, aby byli vydáni eh, vysocí důstojníci eh, Mezinárodnímu tribunálu a podobná opatření doporučujete. Eh, my něco podobného také doporučujeme, ale co máme udělat, jaká další opatření máme udělat? Vy doporučujete mezinárodní soudní mechanismus. Co to je? Je to to, o co žádá speciální zástupce OSN a pokud se týče odpovědnosti eh, veřejné civilní vlády. Takže vy říkáte, že civilní vláda také se nevěnovala důkazům a stávající situaci. A Myslíte si, že opravdu důkazy jsou tak pevné, že budou moci být eh, použity v soudním procesu? A pak tady jsou také radikální buddhističtí mniši, kteří mají údajně také zodpovědnost, či mají zodpovědnost za tato zvěrstva. A nyní pan Kanza Esden. Děkuji, pane předsedo, kolegové, děkuji vám za tuto průlomovou zprávu. E, činnost vyšetřovací mise je velice důležitá, ale my musíme zabezpečit především důkazy, které lze předložit soudnímu dvoru. EU musí volat po tom, aby OSN také eh, žádalo, aby byl povolán Myanmar před soudní mezinárodní dvůr a mě by zajímalo, jak se tady má postupovat. OSN totiž neřešilo porušování eh, lidských práv a já se také myslím, že OSN Eh, by se tohoto mělo účastnit. A pak tady máme také malé financování. Nízké financování. Já, my bychom se měli také snažit podpořit Rohingy finančně a také hostitelské a společenství. Pan Bašie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za skvělé prezentace. Navštívil jsem Myanmar v minulém roce a také jsem byl svědkem vypalování vesnic. A nyní se musíme ptát, kdo toto bude řešit. Zdali OSN toto pošle před Mezinárodní soudní dvůr a zdali toto bude Čína vetovat a jestliže to bude vetovat, tak se to dostane na valné schromáždění a před Radu bezpečnosti e, bude pak Myanmar e, vyzván ke spolupráci? No to není velice pravděpodobné loni jsme volali potom, aby byl svolán mimo eh, řádný summit společně s OSN, tak abychom našli cestu pro repatriaci Rohingu a také, aby byla obnovena jejich práva a také státní příslušnost a aby zde eh, nastalo humanitární prostředí. A co si myslíte o tomto, že by se konal mezinárodní summit společně OSN? Já jsem několikrát navštívil Bangladeš a toto je velké břemeno pro tak eh, chudou zemi, jako je Bangladeš. Pomohlo by, aby byly vytvořeny zvláštní hospodářské zóny, tak aby si tito lidé na sebe mohli vydělat? Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní paní Gomez. Děkuji vám za tuto velice důležitou zprávu. Já jsem velice ráda, že vás všechny tady vidím. S některými, se z vás, s některými z vás se i osobně znám. Tato situace je velice závažná a vaše zpráva je mimořádně důležitá. Já jsem vedla Eh, misi Evropského parlamentu k volbám v roce 2015 a také Evropský parlament již ve svém prohlášení varoval před situací Rohingu. Mnoho lidí mlčelo, ale my jsme nemlčeli, protože jsme také viděli, že buddhističtí mniši šíží nenávist špatné xenofobické eh, eh, emoce. A také jsme viděli, že například, eh, také jsme například viděli, že Sansuši nekonala. A to bylo v listopadu 2015. My jsme tenkrát již upozorňovali na to, co se může stát a stalo se to. Rada bezpečnosti OSN se zdá být zablokovaná ze strany Číny a Ruska. Myslíte si, že je tady nějaká možnost jednat, protože téměř 140 eh, azijských poslanců se postavilo za vaši zprávu a snaží se povolat eh, zodpovědné činitele před Mezinárodní sůl, soud. My se tady snažíme vyměnit lidská práva za nerosty a jak máme postupovat. Je, bude, to, bude to efektivní, jestliže eh, tato to e, vojenská elita dostane zákaz cestování. A děkuji, ano. A další je Annelies. Já budu hovořit stru, stručněji. Děkuji vám za e, vynikající práci a já se chci zeptat, co očekáváte od Evropského parlamentu. A také Evropská unie je důležitým hráčem. A můžete nám tedy přesně říci, co může EU udělat? A závěrem ještě kolegyně Onege. Já chci zopakovat víceméně to, co řekli předřečníci. Je to velice komplexní zpráva, velice znepokojivá a já chci zdůraznit následující body. A to je to, jakou roli sehrává mezinárodní společenství a OSN. Mezinárodní společnost společenství a také OSN se musí zaměřit na e, trestní zodpovědnost. Jestliže tady vidíme, že Eh, generálové by měli být eh, eh, odvoláni před ICC, ale Myanmar není členem ICC. Dá se to tedy udělat před z Bangala, Bangladeš, protože my musíme mít určitou cestovní mapu my tedy jsme označili tyto zločiny za genocidu ale my také musíme dát určitou naději těm, kteří byli vysídleni. A my musíme také formulovat oblasti, kde by měly začít členské státy a EU konat. Any... Děkuji, zdá se, že nikdo jiný už se o slovo nehlásí. Tak možná byste se mohli pokusit odpovědět co nejvíce otázek a připomínek za círka 4 až 5 minut každý. Jak to uděláme? Nejprve dáme, anebo nebo Austrálie první? Austrálie nechce, tak začneme s dámou. Děkuji za vaše otázky. Všechny byly velmi důležité. Mezinárodní společenství je také musí pochopit během nadcházejících měsíců či let. První otázka se týkala toho, že se nacházíme ve velmi delikátní situaci. No já myslím, že není tak úplně delikátní. Tačmador se otevřel v roce 2011 a nyní znova uzavírají a Rohingové byli první oběti a zhoršuje se i situace na barmské straně. Musíme civilnímu obyvatelstvu v Myanmaru poskytnout pravdu. A ať už se ze sociálních médií dozví cokoliv, tak by měli vědět, že tato zpráva se snaží odhalit pravdu. Druhá otázka se týkala táborů a sexuálního násilí v nich. Ano, dochází tam k sexuálnímu a domácímu násilí. UNFPA a další nevládní organizace, jako třeba Lékaři bez hranic či ostatní, se snaží tento problém řešit. Řada z nich adoptovali rodiny, které jsou v těchto táborech. Je to tedy problém, který existuje, ale řeší se alespoň do určité míry. Potom jste se ptali na Ansan Suči. My jsme to zahrnuli do své zprávy. Chtěli jsme, aby bylo jasné, že svět chápe, kdo má největší díl odpovědnosti a kdo skutečně řídil to, co se stalo. A Taj Mahal, to, byl on, to byli oni. A ona a její civilní orgány neměli ústavní pravomoci k tomu, aby byli součástí rozhodování. Čili neplánovali to a pravděpodobně v prvních fázích nevěděli, co se děje. Pak jsme ale říkali, že poté, co se celá věc rozběhla, došlo k zablokování, vyšetřování a falzifikaci celého narrativu, takže tím mohli přispět k těm příšernostem, které dospěly. Takže náš postoj k ní je nuancovaný, nicméně nesmíme zapomínat na to, kdo to všechno opravdu způsobil. Máme fakta, máme důkazy v tomto smyslu. Takže já myslím, že ona nevyužila své morální autority, spoustu věcí neudělala a můžeme ji kritizovat. Nicméně neměla určitě zločinné úmysly spáchat genocidu. A to by mělo být vyšetřováno. Potom také otázka buddhistických mnichů. Mabata byla zrušená. I já jsem ze země, kde máme organizace radikálních buddhistických mnichů. Když máme extremistické skupiny, tak nejde o to, že bychom měli řešit tyto skupiny, ale řešit to, jak s nimi stát nakládá. A v Myanmaru je problém ten, že v podstatě jim dal volnou ruku stát. Nenávistné projevy, organizace, malé akce v podstatě nebyly nějak potrestány. Mabata zakázali, ale neprovedli dost. A podporují pouze tak eh, popularitu armády. Chcete ještě k tomu něco říci? Ne, dobrá. Kdo je další? Prosím. Já se pokusím velmi rychle odpovědět. Řada otázek se týkala justiční odpovědnosti, takže já se vyjádřím tohoto. My jsme hovořili o mechanismu odpovědnosti před Mezinárodním soudem a to z toho důvodu, že chceme, aby takováto odpovědnost fungovala. Jakými prostředky, to už je druhotná otázka. Mezinárodní soudní dvůr byl vytvořen právě za tímto účelem. K tomu slouží. A logicky je to ten orgán, který by to měl dělat. Ale jak bylo řečeno, Myanmar není součástí této umluvy. Možná bychom mohli mít eh, Možná bychom si mohli nechat poradit od Mezinárodního soudního eh, dvoru v tom smyslu, jestli by se to rodila přes Bangladeš, ale to by se týkalo pouze deportací. Co se týče Rady bezpečnosti, tak tam chápeme, že jste frustrování, z celé situace. Mezinárodní soudní dvůr by byl možný, ad hoc soudní dvůr by byl také možné, to bylo v případě Rwandy a Jugoslávie použito ze strany OSN. Rusko a Čína to není jediný problém v Radě bezpečnosti. Možná, že eh, kdyby to byl ad hoc tribunál, tak by se tím vyřešili další problémy. Nebo že by se vytvořil na základě smlouvy zvláštní tribunál. Řada členských států se může dohodnout na tom, že bude vytvořen zvláštní mezinárodní eh, soud Mezinárodní soudy vznikají tedy smlouvou a týkají se celé řady trestných činů. Tady bychom mohli vytvořit zvláštní soud, že by, se, že by tedy vznikla koalice ochotných a vznikl by takovýto soud. A kromě toho také vnitrostátní soudy mohou použít mezinárodní jurisdikce. Poukazovat na lidi a na konkrétní jména je dobré z toho důvodu, že tito lidé si uvědomují, že je možné, že je někde zatknou v podstatě v jakékoliv zemi, kam vstoupí, která má univerzální jurisdikci. Budeme o tom hovořit více v závěrečné zprávě, ale v podstatě odpovědnost je pro nás nejdůležitější věc, jaký dosáhneme, to je sice důležitá věc, ale druhotná. Teď jenom velice stručně k otázce demokratického přechodu. Tady mám pouze jednu krátkou připomínku. V Myanmaru dochází k demokratizačnímu přechodu, ale z důvodu optimismu jsme to trochu přecenili. Ten proces teprve skoro začal. To je pravda, jak se ukázalo v říjnu minulého roku. Stoprocentně souhlasím, že DORSu je nejlepší šance pro Myanmar. Nicméně si myslím, že Rohingům nebo Kačenům nebo ostatním národům nebo a, žurnalistům Bama, kteří jsou v, ve vězení, ničím nepřispějeme, když budeme předstírat, že se děje něco jiného, než se děje. Prostě ukázat pravdu to nikoho nepodkopá. Zakrývat pravdu to naopak podkopává, protože v podstatě tím se účastníme zastírání situace. Podpora to znamená upřímně vyzvat k nápravě. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně jsem chtěl poděkovat paní Gomez. Vztahy mezi našimi zeměmi se eh, za jeho působení zásadně zlepšily. Pane předsedo, asi jste nastavil pořadí správně. Já tady nakonec mohu jenom vysvětlit důvod, proč jsme přijeli do Bruselu na dvoudenní návštěvu. Hlavním cílem bylo poukázat a zvýšit povědomí o tom, na čem pracovali kolegové. Chtěli jsme upozornit na tento problém na jeho rozsah, povahu těch činů, které se tam staly a to, a na to, že ten proces v podstatě až do dnešního dne probíhá v reálném čase. Ten útisk pokračuje až doteď. A další důvod je, že jsme měli za to, že je potřeba se setkat s těmi, kteří rozhodují v Evropské unii. Setkali jsme se s řadou agentur, orgánů a institucí. A dnes odpoledne ještě vystoupíme na Ústavu pro azijská studia, kde budeme hovořit o trochu akademičtějších otázkách. Obecně je ale naším cílem vytyčit cestu ku předu. A ta by měla jít trojím směrem. Za prvé lidská práva, za druhé humanitární problematika a za třetí rozvoj. Předložili jsme velmi ponurný obraz Myanmaru. Ovšem, Přesto doufáme, že celý problém bude vyřešen. Padla otázka, co může udělat Evropská unie a Evropský parlament. Nadále vyvíje tlak. Justičně. Je potřeba, aby mezinárodní společenství bylo vidět i na domácí scéně v Myanmaru. Identifikovali jsme jméno osob, které podle nás byly nejvíce odpovědné za tyto hrůzné činy. Přecházíme tedy z kolektivní odpovědnosti na osobní vinu. Zjišťující mise má obnovit normální situaci, vyřešit problém a ne trestat národ. A z toho důvodu je otázka, jestli selhalo OSN či mezinárodní společenství. Je potřeba se nad tím zamyslet. Pokud nezavedeme mechanismy, které zabrání opakování genocidy, tak k ní znova dojde. A výzva, která před námi stojí, je právě toto, tato. Nyní k tomu, co je potřeba řešit okamžitě. Je potřeba se soustředit i na humanitární stránku věci. Situace rohinků v Bangladeši si vyžaduje masivní mobilizaci mezinárodních zdrojů. Pokud budeme schopni uchovat stabilní proces komunikace s vládou Myanmaru, tak se dostaneme do fáze, ve které vláda bude komunikovat s mezinárodním společenstvím na řešení tohoto problému. My jsme to vnímali takto. A apelujeme na vás, abyste využili veškerou moc Evropského parlamentu a schválili na Radě pro lidská práva 18. září rezoluci tam, když, tam kde budeme tedy představovat svou zprávu. Takže děkuji jménem této mise za možnost přímo před vámi vystoupit, vážení poslanci a poslankyně, a ještě jednou vám děkuji za pozornost. On behalf of all our colleagues, Jménem všech kolegů zahraniční, ze zahraničního výboru děkuji za předložení výsledku této mise. To byla velice důležitá a úspěšná práce a přejeme vám hodně štěstí a doufáme, že vás čekají dva zajímavé dny tady v Bruselu. Ještě jednou děkuji za to, že jste navštívili náš výbor.